Dobré odpoledne, dámy a pánové. My už jsme začali o něco později eh, vzhledem k rozpravě, takže můžeme rovnou přikročit k přijetí pořadu jednání. Pokud jde o hlasování o otázce k ústnímu zodpovězení podle článku 115. Jedná se o Mercosur, to tady, tento bod tady přidáme na pořad jednání. Eh, Janku, ty chceš pohovořit o sdělení o ohledně obnovitelných energiích, eh, takže teď můžete, teď je ten prostor pro tento bod. A jenom, nebo jak jste právě zmínil, pane předsedo, chtěli bychom hovořit o zprávě obnovitelných energií. Pokud by to bylo možné zařadit to na pořad dnešního odpoledního jednání co nejdřív. Ano, bude to po bodě 5 před šestkou. Samozřejmě, že hrozí, že nebude přítomna komise, ale s tím se musíme smířit. Pokud nejsou žádné další výhrady, tak považujeme pořád jednání za schválený. Bod 2. Schválení zápisu. Z 26. 27. a budeme považovat zápis za schválený, pokud nebudou do konce jednání žádné připomínky, jako obvykle. Dělení předsedy. Informuji o tom, že toto jednání je vysíláno Eh, na internet prostřednictvím web streamingu, kromě těch částí, které jsou za eh, zavřenými dveřmi. A pokud máte zájem o konkrétní položku, můžete se obrátit na sekretariat. A pokud jde o účast INTA na zasedání TLD, tak já, to znamená pan Morera a další, Kristof Rál, Korliv, Maria a George Kutaš, Maria Šáka tedy, se účastnili od 29. listopadu do 1. Prosin, 1. prosince jednání se eh, Spojenými státy transatlantický dialog TLD ve Washingtonu. A vztahy EU-US jsou jednou z priorit. Uskutečnilo se skvělé jednání se sněmovnou zástupců. Předsedal David Kahn a Kevin Brady. Celkem 18 členů se účastnilo a naše jednání s jednotlivými poslanci byla skutečně vynikající. Byl to první příležitost, první přímé výměny názoru mezi legislátoři o podpoře transatlantických vztahů a obchodu. Zabývali jsme se perspektivou eh, ucelené dohody o obchodu a investicích a vyzdvihli jsme politickou podporu, která eh, pro tento návrh existuje. A také jsme vyzvali americké zástupce s Miriam Shapirou jsme hovořili a společně s, Americ, s Christianem Ellerem jsme se setkali s Mikem Fromenem, který je bezpečnostním poradcem pro mezinárodní obchodní otázky a spolupředsedající transatlantického ekonomického TPC. A než budu hovořit o Eh, koktejlech a tak dále. Chcete něco říct? Myslím, že nemám příliš co dodat, ale když už mám slovo, musím říci, že diskuze byly opravdu vynikající. Důležité je, že účast našich kolegů z amerického kongresu byla početná a měli jsme velmi dobré diskuze a myslím, že to tempo toho, tohoto jednání je takové, že všichni souhlasí, tedy že čas již nadešel. Doufáme, že zúčastněné strany pokročí dál a že brzy budeme mít v rukou něco hmatatelného, co budeme moci oznámit na výboru. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, co jste právě řekl. Jakákoliv příležitost k dalšímu pokroku je záležení příležitostí celé Evropy prosím vás, jste tady do zítřka, tak zítra budeme mít takový eh, večírek, koktejl, eh, tedy nebude to večírek, bude to ve 12.30 eh, před, před sálem a zítra odpolední zasedání se bude konat v PHS 3C 050, čili v jiné místnosti mezi třetí a Eh, půl sedmou odpoledne. Děkuji André Karado, která bude muset opustit sekretariát INTA. Přeji vám mnoho zdaru v, další, v vaší další práci ve, na výboru ITRE. ITRE. Ha, jak jste jen mohla? Ne, přejeme vám stejně mnoho zdaru. Item four, state of play long... Bod číslo čtyři na pořadu jednání současný stav probíhajících trojstranných jednání. 5.12. probíhalo první zasedání a zazněl tam jeden návrh, a sice návrh na řízení Evropského parlamentu a rady kterým se změní nějaká jiná nařízení, která se týkají společné obchodní politiky, pokud jde o konkrétní postupy pro přijímání určitých opatření. Naším zpravodajem je Gottlieb, která tu není, takže nevím, jestli by někdo jiný chtěl pohovořit o to, této otázce. Ne. Dobře. Potom prosazování práv ochrany duševního vlastnictví v oblasti cel. Je to návrh zase Evropského parlamentu a radě, rady, které se, eh, který se týká této otázky. Zpravodajem je eh, pan Pera z SD, příslušným výborem je výbor IMCO a jednání by měla být dokončena tento týden. příslušný kolega tu ale bohužel není. Další bod nástroje partnerství, návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi. Spravodajem je Spravodajkou je paní Andrejkine, která tu není. A to se nám tady příliš nedaří, říká pan předseda, všichni už jsou asi na dovolené. Dále monitorovací skupina pro aktivity, výměna názorů. Ze Střední Asie. Tam se konalo ustavující jednání monitorovací skupiny s účastí komise. Eh, konalo se 7.11. Spravodajkou je paní Kalle. Francesco, máte k tomu něco? Výborně. Ano, pokud jde o, tém, o to monitorování a střední Asii. Ano, dobře, takže měli jsme 7. listopadu zasedání, bylo to úplně první zasedání té, této naší monitorovací skupiny pro střední Asii a já vám všem děkuji za účast. A tam nám komise poskytla nejnovější informace o tom, jak pokračují jednání s Kazachstánem a také tam zaznělo obecné, obecný přehled o tom, co se děje v tomto regionu. Také se k nám připojil kolega, který se tam nedávno podnikl návštěvu. Hovořili jsme o těm pokračujícím zasedání PCA. Nejnovější zprávy jsou takové, že nejsou žádné nejnovější zprávy, totiž nedochází k eh, žádnému pokroku, pokud jde o toto vyjednávání. A ačkoliv došlo k zasedání mezi Evropskou unii a Kazachstánem, a to eh, hned po našem prvním zasedání, to znamená 14. listopadu. Kazachstán se teď soustředí více na eh, členství ve VTO a potřebuje ještě stále vyřešit eh, některé palčivé otázky v oblasti zdanění. Naše kolegyně byla na návštěvě ve Střední Asii, kde tady uh, hovořilo se především o otázce lidských práv, ale ne tolik o otázkách obchodních. A Vedla se obecná diskuse, kde kolegové a kolegyně hovořili o celé řadě otázek, které se týkaly lidských práv, pracovně právních vztahů, ekologických otázek, ale také obchodního potenciálu a tak dále. Také jsme eh, hovořili o jednotlivých zemích a o tom, jaké návrhy komise můžeme asi očekávat v budoucnu. A myslím si, že v tuto chvíli vlastně nemáme eh, žádné přesnější představy o tom, jak bychom měli pokračovat, pokud o tento region a jednotlivé země pokračují stále jednání v rámci PCA, ale žádná další jednání tady nepředpokládáme. Byla to tady taková obecná diskuse, nicméně za zajímavá. Já bych chtěla poděkovat komisi za to, že eh, poslala svého zástupce a všem samozřejmě kolegyním a kolegům, kteří se účastnili a těším se na další zasedání naší monitorovací skupiny. Děkuji, paní Francesco. Eh, chtěl by se někdo ještě vyjádřit? Eh, není tomu tak. Takže další jednání bude 20. 8. tuším, Georgi, máte k tomu něco? Ano, pane předsedo. Byla to eh, tady v listopadu naše druhé zasedání naší monitorovací skupiny, skupiny pro Mexiko. Poslali jsme, eh, přizvali jsme velvyslance eh, Mexika v Belgii. Byla, proběhla velice zajímavá diskuze o situaci, pokud jde o vztahy mezi Evropskou uní a Mexiko, Mexikem. V Mexiku došlo k volbám. Mexiko teď má nového prezidenta který nastoupil do úřadu na konci listopadu. A naši mexičtí partneři jsou v tuto chvíli velice otevření tomu, abychom zahájili diskusy o uh, upgradeu uh, vlastně vztahů v oblasti volného obchodu s Mexikem a když hovoříme vlastně o nové uh, dohodě o volném obchodu s Kanadou a s USA, tak, si, tak jsme říkali, že je také důležité, abychom ani, pokud jde o Mexiko, nestráceli tu hybnou sílu, která v tuto chvíli existuje. A myslím si, že všechny kolegyně a kolegové, kteří tam byli, se mnou budou souhlasit. Samozřejmě, samozřejmě kromě obchodu jsme také hovořili o drogových problémech, o obchodech se zbraněmi a o celé řadě dalších otázek, které se které jsou pro nás v parlamentu důležité. Možná pro další zasedání naší monitorovací skupiny by bylo dobré, abychom si definovali jedno konkrétní téma, protože za tu jednu hodinu bylo téměř nemožné prodiskutovat všechno. Nicméně každopádně chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přišli na zasedání monitorovací skupiny. Děkuji, Georgi. Chce se někdo vyjádřit? Myslím si, že máte úplnou pravdu v tom, že eh, ty tři země USA, Kanada a Mexiko, že bychom je měli brát eh, ne úplně jako jeden celek, ale že bychom tady měli nějakým způsobem sladit naše zacházení s nimi. Pan Moreira, až přijde, možná pohovoří o monitorovací skupině pro USA. Oni měli také 28 eh, zasedání. Peter Stázny tady není, pokud jde o Kanadu. Danieli, máte slovo. Das Dasen hat mich gebeten, einige Worte zu sagen. Es fand... Eh, ty žádáš, abych něco řekl. Eh, měli jsme eh, zasedání, hovořili jsme o současných otázkách. Je tady naděje, že v příštích týdnech ukončíme práci eh, na eh, tématech v našem výboře. Děkuji. Ano, já jsem dost obdržel obdobné informace, ale bude to samozřejmě po Vánocích, ne před Vánoci, i tak jsou to dobré zprávy. Teď Magreb, bohužel tady nemáme eh, příslušnou zpravodajku. Větnam, pan Zahradil, je stálým zpravodajem, informoval mě, že se nemůže dostavit ale nicméně nám dá zpětnou vazbu v lednu. Austrálie, Nový Zéland, Daniel, že by mohl možná mluvit za... Ne, není to tak, takže další tady také nejsou, <laughs> dobrá. Takže bod 8, ano, bod 8, to se týká té Eh, té situaci, tedy té samé situace, i máme tu zprávu o sdělení koordinátorů z posledního měsíce, kde se rozhodlo, že mezinárodní eh, obchod k tomu chce mít nějaké stanovisko. Takže Janek, prosím. Děkuji. 8 má samozřejmě tuto ambici v této oblasti, ale v průběhu let před rokem 2009 se rozvinulo, rozvinul silný průmysl obnovitelných energií, který je konkurenceschopný a inovační, který vytvořil 100 tisíce pracovních míst v Evropě. A je potřeba, abychom přesvědčili naše instituce, abychom měli politiku, která se bude opírat o oba pilíře, to znamená jednak ambiciozní eh, cíle pro klima a na straně druhé konkurenceschopný průmysl, který vytváří malé a střední podniky a pracovní místa eh, napříč celou Unii, který eh, toto všechno zajistí. Takže v tomto stanovisku se samozřejmě vrátíme k otáze nelegálních obchodních postupů a jistě, že e, budeme sledovat to, co se děje v Číně, s tím, že budeme říkat, že není možné mít konkurenceschopný e, průmysl v Evropě, pokud se nebude hájit před dumpingovými praktikami, které považujeme za nekalé. Druhý bod, to je mezinárodní rozměr. kdy skutečně potřebujeme jakousi ofenzívu ve prospěch eh, evropského odvětví, ať už v rámci barcelonského procesu nebo v rámci Středomorské unie, se hodně uvažovalo o rozvoji eh, těchto energií na Jižním Středomoří. To má obrovský potenciál. Umožnilo by to těm jeho středomorským zemím uspokojit velkou část své vlastní potřeby a samozřejmě, že víte, že ten slavný projev o tom slavném projektu Desertek podporujeme tedy, potrhujeme nejenom perspektivu e, přístupu k energii v těchto jižních státech, ale potenciálně i e, otázek výzvy, která by, která by, který, kterou by představoval tento vývoj. A pokud jde o rozvoj obnovitelných energií je, je tu také důležitý prvek eh, inovací, inovativnosti, abychom eh, byli stále o krok vpřed v otázce inovací, jestli je potřeba a nejenom předklá, předkládání eh, patentů, ale také zkrátka řešení všech těchto, všech těchto technických průmyslových aspektů duševního vlastnictví. A pak je tu také poněkud sporné téma eh, státních zakázek v, obla- v otázce energii. Já si nadále myslím, že to, představu, že to je určitá výzva, pokud jde o geografickou preferenci, um, um, protože pokud se zamyslíme nad um, různými orgány, v Evropě, zejména pokud jde o budoucí sektory, pokud budeme používat takové nástroje jako geografická preference, tak musíme se podívat na příklad například Severní Ameriky, aby eh, tedy perspektiva liberalizace byla pozitivní jak v krátkodobě, tak dlouhodobě. Čili nad rámec reciprocity je tady také otázka tedy reciprocity. Nemůžeme také eh, odhlížet od eh, nástroje průmyslové politiky, který je samozřejmě to něco, co představuje 19 našeho HDP, takže tolik prvky, které obsahuje toto stanovisko. Máme velmi Eh, přísné lhuty, protože my navrhujeme, abychom toto stanovisko připravili na první týden v lednu, až po, po té, co se obnoví práce v parlamentu. V průběhu ledna bychom měli probrat. A teď, jestli se nemýlím, tak přijetí ve výboru 2021 a pak lhuta pro pozměňovací návrhy do 28. ledna a tak to tady budeme postupovat. Děkuji. Yeah, thank you, Janek. Uh... Děkuji. Ano, já souhlasím s většinou věcí, které zazněly. Eh, myslím si, že to bylo dobré východisko a v tuto chvíli se ptám, jestli někdo další by se chtěl vyjádřit k tomu, co zmínil Janek. Pokud ne, tak děkuji za, za to, že jste eh, sem přišel takto, takto narychlo. Nevím, jestli byste za komisi chtěl něco říct. Ano, děkuji. Jenom k tomu, co teď zaznělo, si myslím, že je jasné, že toto je velice důležitá dimenze od obchodních otázek je to sektor, který v rámci EU hodně e, vyrostl a máme celou řadu e, prvků této politiky, které jsou také propojené s vnější činností. Vy jste zmínili Čínu a také stále rozvíjející se e, vztahy obchodní s touto částí světa. To jste také zmínili ve svém návrhu zprávy. Takže pokud, já si myslím, že pokud jde o to, o vaši zprávu, o to, co tam zdůrazňujete, tedy výhody, které mohou vznikat z rozvíjejícího se eh, sektoru obnovitelných energií v Evropě, že to jsou velice, eh, že to je dobré přispění k této otázce. Janeku? Ano, já už chci jenom poděkovat zástupci komise za to, eh, že tu je i v takovou tu odpolední hodinu. Ano, je vždycky hezké, když můžeme popřát zástupci komise veselé Vánoce a šťastný nový rok. A pokud to nejsou žádné další připomínky, tak si myslím, že eh, všechna data jsme zazněla. 23. 24. ledna budeme projednávat tuto zprávu. 17. a 18 prosince, tedy dnes a zítra, budeme projednávat tedy na poprvé 23. 24. budou eh, pozměňovací návrhy. 26. února je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, jako obvykle 12.00 a schvalování eh, ve výboru bude 20. 21. března. Je to poměrně rychlé, takže pokud máte někdo nějaký, nějaký pozměňovací návrh, který chcete předložit, na které vám záleží, tak mnoho času nemáte. Teď se vrátíme k bodu číslo 6 na pořadu jednání. A ten se týká dovozu rýže pocházející z Bangladeše. Spravodajem je Paul Murphy. A Tady jde tady o návrh nařízení, který se týká dovozu rýže pocházející z Bangladéše a cílem je sladit to, to stávající, stávající nařízení e, s procesy, které vyplývají z Lisabonské smlouvy pole. Ano, děkuji. Stejně jak jste eh, řekl, tak právě toto je účelem našeho nařízení. Eh, stejně jako u celé řadě dalších otázek, které projednáváme, chceme tady vzít v úvahu eh, rozlišování mezi eh, přenesenými, a prováděcími pravomocemi komise, takže je to poměrně technická záležitost, ale myslím si, že tady máme vlastně příležitost se podívat na širší souvislosti, především pokud eh, bych řekl například na otázku hladu a rýže v Bangladeši a alespoň obecně se k tomu vyjádřit. Velice Zvláštní je, že rýže tvoří 75 zemědělských plodin, které se pěstují v Bangladeši a 70 celkového příjmu kalorií, eh, pokud jde o populaci v Bangladéšu a 80 HDP, takže pardon, 18 HDP, takže je to velice důležitá plodina pro eh, zemědělství a hospodářství. Uh, Eh, je to země, která má nedostatek potravin, eh, musí se ještě potraviny dovážet, ale přesto tady dochází k vývozu eh, rýže z Bangladeše. Téměř 50 65 milionů obyvatel v Bangladeši nemají jistotu, nemají zajištěné potraviny a jedna čtvrtina z nich má dokonce obrovskou nejistotu, pokud jde o zajištění základních potravin, takže je velice zvláštní, když se na to tak podíváme, že v Bangladeši eh, zemědělství vlastně se stává z 86% velice malých farem. Tyto farmy mají menší pozemky než jeden hektar. Eh, takže skutečně bangladéšské zemědělství eh, stojí před celou řadu obrovských problémů. Mm, myslím si, že tady vývoz rýže do EU nepřispívá k těmto problémům, ale spíše se ty problémy týkají toho, že je třeba diverzifikovat plodiny tak, aby bylo možné udržet si sam, samostatnost. Eh, Bangladeš bude muset ještě eh, zvýšit produkci eh, tak, aby výnosy byly více v souladu s, růstem, s přírůstkem populace, protože ten je teď asi 2% ročně. Takže třeba, abychom zajistili udržitelnost a bezpečnost potravin společně také s diverzifikací a ve svém stanovisku já také zdůrazňuji otázku zavlažování, více druhů rýže, pozemkovou reformu a také potřebu přenosu technologií z rozvinutých zemí. Také tam hovořím obecněji o situaci v sektoru rýže v Bangladéšu. Pokud jde o samotný, samotné toto nařízení, tak tam si myslím, že e, můžeme v podstatě sledovat to, co už jsme udělali u jiných e, takovýchto nařízení a eh, to znamená, že se budeme snažit maximálně využít pravomoc parlamentu kontrolovat. A eh, myslím si, že můžeme tedy předložit stejné pozměňovací návrhy jako těch ostatních, například u článku 4 od, od dílu druhého, eh, namísto toho, abychom tam udělili eh, komisi pravomoc na, neomezené, na lhůtu pro přijímání aktu přenesené pravomoci, tak tam bychom namísto toho měli udělit tuto pravomoc jenom na pět let eh, a tato lhůta by se potom mohla dále prodlužovat. Ale myslím si, že by to bylo lepší, než poskytovat komisi neomezenou lhůtu. Stejné je to u článku 4 eh, u oddílu 5. Tam se jedná o to, že pokud parlament nebo rada by chtěli prodloužit, prodloužit své, svoji lhůtu na eh, proskoumání něčeho, eh, tak by to mělo být čtyři měsíce, spíše než dva měsíce tato lhůta. Potom je tady celá řada dalších bodů eh, podobného, podobné povahy. Mám několik otázek pro komisi, doufám, že mi budou moci odpovědět už dnes nebo možná později. Především pokud jde o ty novinky, které nebyly v těch jiných podobných návrzích na řízení ze strany komise, eh, pokud například se týkalo eh, olivového oleje nebo eh, zboží dvojího užití, tak to je bod odůvodní čtyři, který je spojený s článkem 1 oddílem třetím, kde je to vlastně poslední věta tohoto bodu odůvodnění, kde hovoříme o tom, že pokud se nebude při, eh, vhodně uplatňovat toto nařízení, tak bude možné eh, Tady bude-li zapotřebí eh, pozastavit něco, mělo být komise povoleno, aby prováděcí akty přijela bez použití tohoto nařízení. A mě by zajímalo, proč to v těch ostatních návrzích nebylo a proč by nestačilo, protože například v článku 2 hovoříme Eh, o tom, že když se dosáhne limitu těch 4000 tun, takže by komise okamžitě samozřejmě měla pravomoci, pravomoc to celé pozastavit. Tak proč ani článek 7 nebo 8 například eh, příslušného nařízení 182 eh, z roku 2011, které se týkají kontroly členských států nad a tady prováděcích pravomocí komise, tak proč nemůžeme využít toto? Proč musíme tady vlastně vypra- eh, nějaký vytvářet nový mechanismus, kterým se obchází vlastně existující eh, postup? A za druhé, Bangladeš využívá výhod, pokud jde o ryži od roku 2012 Nevím, jestli tady chceme něco sladit, jestli to vlastně bude mít nějaký reálný dopad pro Bangladeš, nějaké reálné výhody. A ještě bych chtěl poděkovat sekretariátu za pomoc a těším se na připomínky kolegů a kolegyň a reakci komise. Děkuji, Paule. Eh, George Kutas. Děkuji, Roberte. Za prvé bych chtěl vysvětlit, že Nejsem zpravodaj za svoji frakci, jenom tady uh, zastupuji Žana Luka, protože on tady bohužel dnes nemůže být. His point of view regard... Jeho stanovisko této debatě je následující. Ten návrh Evropské komise má sladit nařízení 3491 o, uh, při, uh, o importu rýže z Bangladeše s některými ustanoveními Lisabonské smlouvy aktualizovat to prostřednictvím delegovaných a prováděcích aktů, tak jak je to v článcích 290-291 o smlouvě o fungování Evropské unie. A v tomto světle tedy vítáme eh, tento návrh a podporujeme úsilí stanovit náležitý postup pro přijetí všech aktů, které z toho vyplývají. Obzvlášť komise navrhuje využití delegovaných aktů při stanovování eh, pravidel pro účast v rámci tedy eh, opatření, kdy jde například o bezpečnostní otázky a pak kdyby měla být používána eh, správní metoda, tak tam se to týká tedy stanovení těch produktů a doby platnosti Eh, tomu by se měly uspůsobit i dovozní licence. Hlavní připomínka v tuto chvíli je taková, že bychom měli eh, zajistit eh, soulad s, tou, s tím nařízením Omnibus, kde jsou určitá pravidla o vykazování ze strany komise ohledně delegování pravomocí před koncem pětiletého období a po vstupu v platnost Eh, tohoto eh, nařízení ohledně delegací pravomocí a konzultací. Dále, pan Luka vyjádřil svou vůli s námi spolupracovat i s dalšími zpravodaji. Uh, thank you, George. Děkuji. Francesca Keller. Thank you very much. Thanks. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Eh, pokud o Bangladeš, musíme si uvědomit, že je zasáhly také klimatické změny v souvislosti s produkcí. A teď specifický návrh. Mám pár otázek na komisi. První už jste se dotkli. Pozastavení těch opatření po té, co kvoty vyprší. Bez, bez eh, přispění komitologického výboru tedy. Když chce bez eh, účasti výboru komise přistoupit k pozastavení, jak s tím počítalo nařízení 349.1.90, tak proč komise eh, navrhuje alespoň eh, poradní postup. Tady se hovoří o stanovení pravidel účasti na preferenční podmínky po předložení jistoty, to složení jistoty. Co to znamená zapojení do tohoto režimu podmíženo složením jistoty? Když se tady hovoří o tedy přednostním nebo preferenčním dovozu a je to tu, je tu tato podmínka, nevím, jak se to mám vykládat, je to také ten odkaz byl v také v tom nařízení 349.1.90 a konečně chtěla bych se zeptat, proč komise toto nařízení neučinila, eh, neudělala, neudělala z něj součást celého toho omnibusového balíčku. To by bylo totiž daleko eh, konzistentnější jako přístup napříč celou legislativou. Děkuji za zpovězení těchto otázek. Thank you, Francesca. Um... Děkuji, Francesco. Máme tady někoho z komise z DG Agri, z Generálního ředitelství pro zemědělství. Takže prosím, ano, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Nejdříve ze všeho bych chtěla říci, že komise souhlasí s tím, že eh, jde o technicko, technický dokument, takže by to mělo skutečně být eh, posuzováno podobně jako eh, ten balíček Omnibus. To je zcela jisté. Druhá otázka se týkala ta otázky toho, proč by komise e, neměla využívat pomoci výboru. A to je z tohoto důvodu. Jde o to, že jde pouze o matematické, matematický výpočet, který by v takovém případě komise musela udělat, aby se prostě podívala na to, jestli bylo dosaženo toho limitu. Není tam tady žádný, žádný prostor pro manévrování a není tady třeba, aby nad tímto eh, měly členské státy kontrolu. Můžeme se odká, odkázat na bod odůvodní 6, eh, nařízení 182 já bohužel to tady mám francouzsky, ale tam se hovoří o tom, že toto nařízení 182, ano, už to tady je, mám v angličtině, takže se uplatňuje u těch základních aktů, které vyžadují kontrolu členských států. A my si nemyslíme, že v tomto případě je třeba kontrola členských států, protože jde o pouhé, pouhý matematický výpočet. A opět není tady třeba, abychom zajišťovali jednotné podmínky pro provádění. O tom se hovoří v článku 1. Takže prostě je to takový mechanický výpočet. Jde o to, že jakmile je dosaženo limitu, tak se to matematicky ověří, vypočítá a komise potom přijme příslušné rozhodnutí. vlastně se můžeme ptát, jestli to vlastně je právní akt, nevím, jestli to není spíše eh, normativní akt. Proč to nebylo u ostatních těchto návrhů, tak tady se omlouvám, ale eh, nemohu na tuto otázku odpovědět, ale pokusím se to zjistit. Takže eh, tolik k této věci. Dále zazněla otázka, která se týkala toho, zda toto nařízení platí pouze v případě, když ne, se neuplatní EBA. Ne. Everything but arms eh, tedy se uplatní každopádně, takže ano, je tomu tak. A další otázka se týkala složení jistoty. Ano, to je technické opatření Eh, které často ukládáme eh, při řízení kvót, protože chceme po dovozcích, aby složili jistotu, tak aby bylo jasné, že to myslí vážně. Že nejde prostě o to, že si požádají o dovoz A chceme tedy zajistit, aby dovozci skutečně chtěli dovážet, aby byli připraveni tedy složit jistotu, aby to dokázali. Nevím, jestli jsem odpověděla na všechny otázky. Thank you. Děkuji. Pole, chtěl byste se ještě vrátit k něčemu? Ano, jenom velice stručně. Děkuji zástupkyni komise a i stínovým zpravodajům za připomínky. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo a myslím, že vlastně můžeme hovořit u, eh, že můžeme souhlasit s tím, že vlastně skutečně by to v celé mělo být úplně stejné jako omnibus. A to vlastně hovoří i o tom odkazu na to, že odborníci z Evropského parlamentu musí zajistit, aby Evropský parlament se plně mohl účastnit všeho, veškerého rozhodování a dohledu. Ještě se asi budeme muset zamyslet nad tím postupem, podle kterého toto nařízení tedy podle kterého komise by měla mít možnost přijímat prováděcí akty, aniž by uplatňovala toto nařízení, protože z mého hlediska, pokud by bylo možné něco takového dělat, aniž bychom to mohli zkontrolovat, tak já myslím, že vlastně není třeba vůbec potom přímo takovýto komplikovaný eh, postup, kde bychom pomocí jednoho nařízení rušili jiné nařízení. Eh, pokud jde o článek 1.3, tak tam hovoříme o čtyřech tisících tun, tam je to tady poměrně jednoduché, ten limit. Máme to tam v bodu odvodní 3 poměrně široce, tedy pardon, 4, ve 4 to máme poměrně široce vysvětleno. Hovoří se tam tady o tom, kdy vždy bude potřeba tento eh, preferenční dovozní režim pozastavit. Mělo by být komisi povoleno, aby prováděcí akty přijela bez použití nařízení 182 lomeno 2011, ale to je potom poměrně široce naformulováno. Kdo bude rozhodovat o tom, jestli to je zapotřebí nebo ne? Takže já bych navrhl, abychom odložili, ještě protáhli lhutu pro eh, předkládání návrhů o měsíc, abychom to mohli skutečně podrobně projednat s komisí a vše, se všemi zúčastněnými, abychom zajistili, že to zcela bude v souladu s ostatními dokumenty v rámci omnibusu. Já se ještě zeptám zástupkyně komise, jestli se chce vyjádřit. Pokud ne, tak chci říci, že pokud uh, jsem to správně pochopil, tak sekretariát nemá žádný problém eh, s odložením lhůty, ale potom bychom museli odložit i hlasování ve výboru. A nevím, jestli stínoví zpravodajové, zpravodajové pardon, souhlasí. Dobře, souhlasí, výborně, komise se nechce vyjádřit, takže já děkuji, Pole. Item Takže bod 7. Eh, delegace do Irska jak víte, tak velká delegace pojede, navštívila Dublin 6. prosince v, v souvislosti nacházejícím eh, předsednictvím David Martin, George Kutáš, Bernard Lang, Catherine Berde, Paul Murphy a pan předseda. Já teď eh, přečtu stručný přehled programu a pak se to můžete když tak vyjádřit. Takže v průběhu našeho krátkého pobytu jsme se mohli setkat s Sherlockem, Eh, státním tajemníkem a dalšími představiteli eh, obchodní politiky, také s členy irského parlamentu. Teď je, je to tady psáno, tedy irsky tomu nerozumím. A měli jsme velmi zajímavou výměnu názorů o několika tématech, obchodních záležitostech. Setkali jsme se s různými Eh, s různými subjekty, s konfederací obchodní IBEC, eh, vývozní asociací, kongresem pro odbory a tím skončilo to pak s krátkou návštěvou sídla Google. Pak jsme měli bilaterální zasedání s ministrem práce, podnikání a inovací. Ten nás ujistil o, své, eh, o svém odhodlání s námi spolupracovat. Je zajímavé, že jste nenavštívili také výrobnu Guinnessu. A přitom jste navštívili Google, mně přijde, že Guinness je tedy pro Jirsko charakterističnější než Google, ale dobrá. <laughs> Děkuji. Já jsem program nevytvářel sám, takže za to nemohu, ale jenom stručně. Co, bylo, co vysvítalo jasně z této návštěvy byla význam obchodu pro Irsko jakožto zemi a Irsko jakožto tedy předsedni, zástupce předsednictví. Velmi otevřená ekonomika s velkým zájmem o obchodní aspekty. Zjistil jsem, že e, odbory byly velmi dobře informovány o našem pořadu jednání a o všechna témata. Vláda by chtěla prosazovat e, právě jednání se Spojenými státy. Nevím, jestli budeš, budeš jednání eh, nastartováno za jejich předsednictví, ale vidí to jako prioritu. Chtějí také pokročit v řadě dalších otázek, otázka eh, směrnice Omnibus, eh, přístupu, tržního přístupu barmy, protože tam skutečně čas běží takže myslím, že se můžeme těšit na irské předsednictví, bude to velmi zajímavé. Děkuji, Davide. Ještě někdo má k tomu co dodat? Prosím, William. Ano. Já jsem si přečetl tuto zprávu eh, a ukazuje to, jaký jste ten paralelní eh, vesmír jakýsi mezi lidmi v Irsku a v Evropě. A tady máte irskou ekonomickou krizi. 12 hodin se setkáváte s různými lidmi, státní tajemník, zástupce eh, obchodního eh, výboru, konfederace eh, podnikatelů, dále tedy asociace odborova. Máte, máte tam ten úsporný rozpočet ale přitom Irsko je e, členem eura. Nemají, nemá nikdo názor na to, jestli to je dobré nebo špatné, jestli je žádoucí nebo není žádoucí, aby měli kontrolu nad vlastní měnovou politikou a svými směnými kurzy? Nikdo nemá zájem položit tuto otázku? Nebo možná nevíte, jaké to může mít implikace, když je někdo sevřen ve svěrací kazajce eura? Já myslel, že pan Murphy možná by se k tomu mohl vrátit. Protože to je skutečně ta věc, o které se tady nehovoří, přitom je naprosto jasná. Co pak si myslí, že stávající, při stávající hodnotě eura, že to nějak eh, je příliš vysoká nebo příliš nízká ve vztahu k vývozu, anebo je nastavena přesně správně? No možná je nastavena přesně správně, ale možná ne. Možná, že o tom na to mají názor. A pokud ne, tak to mi přijde opravdu podivné. A musím se chovat ekumenicky z politického hlediska. To, co, co ten zástupce odboru, co pak ten na to nemá žádný názor? 12 hodin jednání a opravdu tedy ta nejmarkantnější věc, což je členství Irska v euro, jak Paul Murphy mnohokrát řekl, která vyvolává obrovský, eh, obrovské problémy, eh, chudobu, nezaměstnanost. Nezaměstnanost, jakou jsme neviděli od 30. let, drastické škrty ve veřejných službách. A přitom se o tom vůbec nemluví. Možná, pane předsedo, by pan Murphy tedy měl si alespoň chviličku vyhradit na to, aby nás osvětlil. Rozhodně mě tedy. Vilime, já rozumím, že eh, vaše eh, skupina tam mohla mít své místo, takže možná jste tam mohli být a položit vlastní otázky, jak on tam byl týden předtím. Nevím, jestli kolegové chtějí k tomu něco dodat. Jenom taková technická poznámka. Vy, vy jste skutečně okouzlující a já pro vás mám velkou, eh, chovám k vám velkou úctu, ale já jsem tady 13 let, takže asi víte, že poslanci naší skupiny prostě se neúčastní delegací z vlastní, eh, je to otázka naší vlastní kázně. já sám jsem tady byl opravdu možná příliš dlouho. Davide, prosím. Je dobré, že můžete eh, přispět eh, a dáte Evropské unii něco pozitivního tím, že tady necestujete. A možná byste měl zájem vědět, tedy vy jste tam nebyl, ale, ale jeden eh, eh ekonom, pan Sweeney, který předvídal ekonomickou krizi, krizi, v které se teď nacházíme. Ale nevinil z toho euro, ale vinil banky a nadměrný rozmach eh, bankovního sektoru a snadno eh, přístupných úvěrů. A víte, že ve Spojeném království se naše ekonomika eh, rozvíjela, rozpínala příliš rychle, příliš příliš snadným přístupem penězům. Takže ne, opravdu jsme neslyšeli nic ohledně z odchodu z eura. Jistě, že tu byly výhrady ohledně škrtů, o úsporných opatření, neschopnosti splácet eh, dluh a otázka toho, že eh, Evropská centrální banka by měla zjednat eh, optimální podmínky, ale bylo by katastrofální, jak nám řekli zástupci soukromého sektoru, kdyby Eh, k něčemu takovému eh, došlo a kdyby Spojené království odešlo z Evropské unie, to by byla katastrofa. Já, já se zdržím jakýchkoliv komentářů. Okay. Dobře tady, děkuji. Bod číslo 8 na pořadu jednání. Obnovení přístupu Myanmaru Barmy k všeobecným celním preferencím. Dnes proběhne první rozprava o tomto návrhu pro obnovení přístupu barmy k všeobecným celním preferencím a k evropskému všeobecnému systému celních preferencí GSP. Toto bylo dočasně pozastaveno v 90. letech eh, vzhledem k tomu, že v Barmě se vyskytovala eh, praxe nucených a povinných prací, ale od roku 2011 v Barmě dochází k pro, uplatňování programu eh, reform a to znamená, že teď už eh, pokročila, pokud jde o naplňování doporučení Mezinárodní organizace práce. Mezinárodní organizace práce eh, vypracovala novou zprávu a na základě této zprávy tedy my projednáváme toto téma. Eh, dnes budeme hovořit s panem Tarim Kapiolou, který je zvláštním poradcem generálního ředitele Mezinárodní organizace práce. Také bych tady chtěl přivítat pana Folka z eh, Etuku. Takže pane Tapiolo, nejdříve máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod bych chtěl vysvětlit, jaká je situace tedy z pohledu Mezinárodní organizace práce. Došlo k velice eh, dobrému vývoji, pokud jde o úmluvu 29 to znam, a 87. A te, tento vývoj podstatným způsobem změnil eh, čin, činnost a vzájemnou součinnost MOP a barmy. Letos došlo k celé řadě eh, rozhodnutí na Mezinárodní konference práce, včetně diskuse v rámci výboru o aplikace standardů. Došlo také eh, v listopadu k diskusím na správní radě a také přímo v terénu. Podle posouzení odborníků MOP z října a listopadu mm, byla vypracována tady zpráva, ta ještě nebyla dokončena, ale bude zveřejněna v březnu, aby byla k dispozici na následující konferenci v tuto chvíli tady nemohu ještě citovat přímo z této zprávy. Nicméně chci zdůraznit, že to, co jsem teď řekl, je zcela v souladu s názorem výboru odborníků. Eh, usnesení konference v podstatě tedy odstranilo omezení na, spolu, pokud jde o spolupráci eh, MOP a vlády Myanmaru. Tato omezení eh, byla vytvořena usnesením konference v eh, červnu 1999 eh, a týkalo se to, a bylo to tady eh, z, z důvodu toho, že Barma Myanmar neplnila doporučení vyšetřovacího výboru. A toto odstranění omezení v podstatě tedy znamená plné, plné obnovení statusu Myanmaru jakožto členské země. Je tady jeden odstavec v ustanovení, v jednom z těch ustanovení, usnesení, pardon, z roku 2000, eh, které bylo pozastaven, který byl pozastaven, dokud neproběhne další diskuze příští rok v červnu. A jedná se tedy o apel na členské státy, aby z, přehodnotili svoje vztahy s Myanmarem, včetně hospodářských vztahů a konference toto tedy znovu přehodnotí v červnu 2013. A příští rok, v březnu 2013, tedy budeme také hovořit o veškerých režimech, které se toho týkají. Nicméně, usnesení z roku 1999 bylo tedy v tuto chvíli zrušeno již není, nemá, není účinné a tři z pěti eh, těch provozních ustanovení z, z, z eh, prohlášení z roku 2000 už tedy neplatí. A to další, jak už jsem o tom hovořil, bude ještě na programu příští rok. A je tomu tak proto, abychom zajistili, že konference bude projednávat tuto tematiku v létě roku 2013. Možná je to tady taková, takový jaksi přístup založený na minimálních zárukách. V mezidobí ještě Mezinárodní konference eh, práce eh, ještě volala po eh, vzájemné pomoci, apelovala na členské státy a mezinárodní organizace, aby poskytly nezbytné finanční prostředky Existuje společná strategie vytvořená MOP a vládou Myanmaru, která se týká zrušení nucené práce do roku 2015. A také jsme vytvořili plán, eh, který se týká svobodě združování. Takže technický poradce, který má na starosti tento program, letěl přímo z Ženevy, z konference do Myanmaru, aby tam tyto aktivity pomohl spustit. V listopadu eh, náš správní orgán přivítal přijetí eh, nové legislativy, nového zákona v únoru 2012, ve kterém je eh, ustanovení, které má, trestá nucené práce. Také se tam hovoří o zvyšování povědomí, jak mezi civilním obyvatelstvem, tak v armádě. Od roku 2007 nedošlo vlastně k žádné stížnosti a samotná praxe nucené práce, eh, tam došlo ke snížení, nicméně tady stále ještě dostáváme informace o tom, že v některých případech k ní dochází. Eh, vláda se zavázala ke kompletnímu reformnímu procesu a k, k postupnému ukončení vojenské vlády a předání moci do demokratických rukou. Došlo tedy k eh, převzetí závazku eh, k vyplňování akčního plánu, který se týká této tématiky tuto chvíli už se tedy nevyužívá, nebo došlo k závazku, eh, který se týká nevyužívání nucené pláce, práce, ať už je to tady v armádě nebo jinde. A je to tady, vláda Myanmaru v tuto chvíli přijala závazek zcela odstranit nucenou práci, což byl jeden z požadavků orgánů MOP. Pokud bychom měli popsat stávající situaci, tak mohu říci, že přijetí tohoto zákona, zákona o místní samozprávě z února 2012, že to je zcela uspokojivý krok, právě vzhledem k tomu, že tam je i zvláštní pozměňovací návrh, o kterém jsem hovořil. Pořád ještě je, je eh, tady otazník nad určitou Eh, nad určitou částí ústavy, která se týká za, eh, povinností občanů eh, v případě nutnosti. Tady jsou pochyby ohledně toho, zda to nebude zneužíváno, ale jistě to bude ještě předmětem dalších diskusí. Nicméně jde tady o téma, o kterém jsme se již částečně, o kterém jsme již částečně hovořili v legislativním pozměňovacím návrhu z předchozích let. Zdá se, že v tuto chvíli nemáme žádné palčivé, nedořešené otázky, pokud jde o legislativu v oblasti nucených prací, až tedy na eh, otázku toho, jakým způsobem bude naloženo s příslušnou pasáží ústavy. V tuto chvíli tedy se hovoří o technické pomoci, vytváří, eh, dárcům byl představen eh, základní rámec, který má tři cíle. Za prvé je to nucená práce a já dokonce dnes jsem byl v kontaktu s, naším, s naší kanceláří v Rangúnu a spolupracovníci odtud mi sdělili, že tento program tady už běží. Potom máme další, velkou cíl, další velký cíl, to je svoboda združování a podpora sociálního dialogu. To tedy navazuje na úmluvu 87, která se tohoto tématu týká. A třetí prvek – je tady eh, prvotní fáze eh, globálního programu pro slušné pracovní podmínky. Je to tady, má to být takový širší program tady, který se týká této tématiky. Ještě krátce pohovořím o jednom tématu, které je ještě otevřené, protože to možná bude vás také zajímat. A také vlastně ještě o usnesení, které konference přijela loni v červnu, o kterou jsme žádali, aby v listopadu byla vypracována zpráva MOP o společné strategii, o fungování e, nové pracovně právní legislativy, včetně svobody schromažďování a také dopadu, o dopadu přímých zahraničních investic na tuto dimenzi. Ono je to propojené s tou otázkou eh, odstavce 2b z usnesení z roku 2000, o kterém se budeme ho eh, ještě bavit příští rok. Pokud jde o zprávu z listopadu pro správní orgán naší organizace, tak existuje rámcová legislativa pro přímé zahraniční investice, eh, která zatím je v parlamentu. Eh, očekávání eh, byla obrovská od zahraničních přímých investic, ale zatím do země vstoupilo pouze velice málo investorů. Investice se předpokládají, především pokud jde o stavebnictví, turismus a také došlo k celé řadě aktivit v oblasti společenské zodpovědnosti firm a tak dále. Eh, obchodní komora v Myanmaru a, ta, a jiné organizace eh, v tuto chvíli již rozšiřují informace a více než 100 místních firm se připojilo k iniciativě v této oblasti. Jsou tam takové iniciativy jako různé dobrovolné monitorovací mechanismy a eh, mechanismy nejlepších eh, osvědčených praxí pro určitá odvětví. A toto všechno tady sdělíme ještě Uh, řídícímu subjektu MOP, protože to bylo specificky požadováno na konferenci. Teď ještě několik slov ke svobodě schromažďování. Ačkoliv sankce, které byly přijaty, se nezakládaly na úmluvě o svobodě eh, schromažďování, ale týkaly se spíše eh, nucených prací, tak přesto eh, došlo k návrhu na podnět podle článku 26 u, z úmluvy o svobodě, svobody, schrom, svobodě schromažďování. Tento článek tady umožňuje něco takového. My jsme se ale v listopadu rozhodli, že tady žádná další aktivita podle tohoto článku podniknuta nebude a že MOP by nadále mělo tady pokračovat v úzké spolupráci s vládou tak, abychom mohli dosáhnout uplatňování eh, úmluvy 87. Uh, tuto chvíli existuje právní předpis, který se týká pracovně právních vztahů. My jsme vládě eh, napomáhali, měli jsme poradní funkci při vypracovávání tohoto předpisu a eh, vlastně 264 organizací práce jsme naposledy zaznamenali, dvě velké asociace zaměstnavatelů a tak dále. Možná kolegové budou mít aktuálnější čísla k dispozici eh, ze strany odborů. Eh, také loni na jaře byl přijat další zákon, který se týkal eh, řešení eh, pracovně právních sporů, protože tím se zrušil starý zákon z roku 1929. Potom už se již dlouho volalo a také eh, příkaz eh, z roku 1988 o nezákonném schromažďování, eh, to bylo také zrušeno a takže v tuto chvíli se nám zdá, že skutečně pluralismus na straně odborů skutečně se zdá být zaručený. Hlav, hlava odborové konfederace Myanmaru se vrátil v říjnu do Rangunu také MOP se účastnila tohoto procesu. Měli jsme možnost, tady obdrželi jsme záruky eh, ze strany vlády ohledně toho, že tento, eh, tato osoba tedy bude možnost, eh, mít možnost pracovat a že nebudou, vyváze, nebudou z toho vyplývat žádné negativní důsledky. E, i tuk také už mohl e, otevřít svoje kanceláře. Minulý týden jsme prováděli jedno vzdělávací školení pro, mezi, pro organizace práce místní a uspořádali jsme společnou aktivitu se všemi místními odborovými organizacemi. Pane předsedo, Takový byl tady souhrn e, posledních událostí. Jak jsem řekl, nemohl jsem přímo citovat z té zprávy výboru odborníků, nicméně chci vás ještě jednou ujistit, že to, co jsem řekl, je zcela v souladu se závěry, ke kterým dospěli. Děkuji. Jaš. Ano, jistě, že ano. Děkuji vám. A nyní vítám pana Falce z, z ITUKu, z Mezinárodní unie, odborové unie. Děkuji za tuto možnost vás dnes oslovit. Já jsem eh, právním poradcem pro ITUK a eh, zabývali jsme se barmou mnoho let. Jednak se chci, chci souhlasit s tím, co bylo řečeno. Já se zaměřím především na něco trošku jiného, trošku posunu ten důraz na něco jiného řekl bych některé konkrétnější věci o tom, co si odborové hnutí myslí, že může Evropská unie dělat na pomoc eh, na zlepšení situace. Takže nejprve, pokud jde o nucenou práci, rozsáhlé využívání eh, této nucené práce vedlo Evropskou unii eh, k právě k tomu zásahu v roku 1998 o odstranění z GSP vyšetřovací komise ILO měla tři doporučení. Změna zákona za druhé ukončit eh, tuto, ten, tuto praxi a za, za třetí eh, použití eh, trestních postihů. Došlo k odvolání zákona a pokud jde o skutečné odstranění nucené práce, tak jak jsem zmínil, tak je tady společný akční plán s ILO, který má odstranit do roku 2015 veškerou nucenou práci. Ovšem i dnes máme informace o tom, že armáda využívá nucenou práci ve státě Arakan, Chen, Karen, Kačin a Shan. V těchto státech, které k tomu stále dochází, například při eh, budování struktur pro eh, vojenské potřeby. Došlo ke snížení případů nucené práce, ale je to nadále v barmě problém. Za třetí, tedy třetí doporučení vyšetřovací komise je, aby byly uplatněny trestní sankce a z toho, co vidíme, co se děje po té poslední zprávě jelo, tak i když ti, kdo eh, ty, kdo byli nějak postiženi, mají určit, čelí určitým správním eh, sankcím a tak dále, ale pouze eh, čtyři představitele armády mm, měli skutečně trestní postihy od roku 1998. Takže beztrestnost nadále zůstává vážným problémem. S tím, že pouze čtyři osoby byly odsouzeny k odnětí svobody za využívání nucené práce. Pokud jde o svobodu schromažďování, tak tady došlo k dramatickému zlepšení. Je tu nový zákon o registraci odborů a řešení eh, sporů asi 300, je 300 registrovaných odborů v Barmě a dalších 500 eh, žádostí se vyřizuje, což ukazuje, že existuje skutečně silná poptávka po tom, aby byl slyšet hlas pracujících. Je to zejména vzhledem k tomu, že v, mnoho, v, mnoho, v mnoha podnicích jsou je velmi dlouhá pracovní doba, nízký plat a zdravotní podmínky, které se musí výrazně zlepšit. Takže zájem o odborovou činnost není až tak překvapivý. Ale jsme rádi, že se přihlásilo tolik, že je tolik registrací v mnoha odvětvích. Jsme trochu znepokojeni tím, že docházelo k vytvoření některých odborů, kterým, které ovládá vedení podniku, aby se tím předešlo odborům, které jsou řízeny pracujícími, aby došlo k marginalizace těch legitimních odborů, když vzniknou. Teď eh, už existuje nějaký mechanismus řešení sporů, eh, jakási arbitráž, což je vítáno, ale je to nový nástroj, takže zatím má vláda jen omezenou možnost uplatňovat zákon. Je to zatím něco, co se teprve rozvíjí. Ale setkali jsme se s mnoha lidmi v tom smírčím procesu a stá se, že je jen otázkou času a e, zvýšení jejich kapacity, kdy začnou být efektivní. Pokud jde o tedy vývoj odborového hnutí, tak vzhledem k tomu znovu začlenění GSP, tak bychom mohli hovořit o tom, aby o, zodpovědnosti eh, společností, které buď investují nebo obchodují s barmou. Eh, paní eh, Ashton a pan komisař de Gucht hovořili o zodpovědném investování v barmě, aby se země vzpamatovala, aby vzkvétala. A to bylo opět v kontextu GSP a potom eh, to bylo tedy prohlášení, že evropské podniky v Barmě by měly podporovat pr- práci, která odpovídá nejvyšším jakostním standardům a aby to odpovídalo o, o různým zásadám OSN o, pracovních, o pracovním právu. To je správný směr, ale domníváme se, že je potřeba víc než jen nějaké dobrovolné eh, zásady a eh, pokyny. Spojené státy vydaly pokyny pro výkaznictví podniků, které investují v Barmě, nejdou dost daleko, ale alespoň se tam vyžaduje eh, uvádět veškeré platby vládě a je tam určitý proces screeningu eh, pro všechny, kdo nějakým způsobem obchodují s myanmarskou eh, společností Oil and Gas. Čili provádí se due diligence a my se domníváme, že Evropská unie by mohla jít dál. Očekáváme daleko robustnější, přísnější program který bude tedy paralelním krokem se znovu začleněním do GSP a který umožní, aby firmy skutečně prováděly a zveřejňovaly své due diligence při obchodních stycích s barmou a v případě negativních dopadů, aby byly detekovány a aby bylo možné je řešit. A aby byly rovněž, aby se rovněž eh, zveřejnily Eh, ty dodavatelské řetězce v rámci barmy, což by zvýšilo ještě více zodpovědnost a transparentnost těch, kdo podnikají v barmě. Toto má kritický význam, protože Barma nadále zůstává rizikovou investiční oblastí a to nejenom eh, z důvodu toho, že přetrvává ta nucená práce, i když eh, se ukončuje, ale také přetrvává další porušování lidských práv, otázky například konfiskace pozemků, na což poukázal zpravodaj OSN, zaznělo to i ve válném schromáždění minulý měsíc. Takže na závěr mi dovolte znovu vyzvat Evropskou unii, aby se snažila jít dál než Spojené státy, pokud jde o korporátní odpovědnost. A my budeme se snažit maximálně vám pomoci a podpořit proces transformace v Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď už mohu zahájit rozpravu v rámci našeho výboru a začne pan zpravodaj David Martin ze SAD. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji oběma řečníkům za velice jasnou prezentaci. Je zcela jasné, že eh, situace se v Barmě zlepšuje, ale je také jasné, že ještě skutečně mají mnoho práce před sebou. A ehm, ten rozvoj prochází několika eh, několika stády a já jsem, mám trošku obavy z toho, jak svět v tuto chvíli, eh, jak si se předhání v tom, aby chválil Barmu za tyto často jenom povrchní reformy. Eh, já si myslím, že je jasné, že GSP, ten, ty preferenční režimy, byly pozastaveny na základě uh, nucené práce. Uh, eh, MOP teď stáhlo svoje uh, námitky a nechci říct, že tady nemáme na výběr, ale v podstatě bych řekl, že asi z právního hlediska je správné obnovit jejich přístup k tomuto režimu, ale myslím si, uh, že je třeba vzít v úvahu, že v roce 2014 už začne existovat nový systém a my toto přijmeme až v roce 2013. Já jsem toho názoru, že zcela souhlasím s druhým řečníkem v tom, že my jako parlament bychom měli činit požadavky, i když nejsou třeba eh, závazné. Měli bychom každopádně eh, činit silná politická eh, prohlášení, především pokud jde o podnikovou odpovědnost, sociální odpovědnost, že bychom měli rozhodně očekávat, aby jakýkoliv investoři z EU eh, zastávali toto zásady v barmě, abychom tam skutečně se snažili eh, podporovat rozvoj podpory lidských práv a demokracie a nikoli opak. Především to jde, se to týká odvětví těžby, Rozhodně bychom nadále měli sledovat uh, situaci, pokud jde o svobodu schromažďování v Bormě a také samozřejmě uh, nucené práce. Oba řečníci uh, řekli, že sice pra, zákony se změnily, ale tato praxe pořád ještě přetrvává. A nám by mělo tedy záležet nejenom na formálních změnách, ale na tom, jestli se něco skutečně změní. Takže bychom se měli podívat také na to, že pokud se ta situace i v praxi nezmění, jestli bychom měli nadále i po roce 2014 barmě umožňovat přístup k tomuto preferenčnímu režimu. Eh, pan předseda Barroso eh, jel do Rangunu a hovořil o tom, že bychom měli také použít rozvojovou pomoc na to, abychom podporovali eh, příslušníky odborových organizací a obránce lidských práv, ochránce lidských práv a zástupce občanské společnosti, aby monitorovali a ovlivňovali změny v barmě. Ono je toho spousta, pane předsedo, co bych mohl říct, ale abych řekl, abych byl stručný, tak řeknu, že Barma zatím učinila takový váhavý krok správný, správným směrem. Bychom, my bychom je měli určitě podporovat v tom, aby nadále pokračovali na, po správné cestě tím, že z, o, obnovíme jejich přístup k GSP pro rok 2013, ale měli bychom tu situaci nadále pozorně sledovat. Dále EPP. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě navážu tam, kde skončil David. Formální a právní perspektiva, hledisko je takové, že eh, my jsme eh, tedy měli určitá doporučení, eh, zrušili jsme přístup, MOP teď tady vydalo nová doporučení, změny se tady udály a z právního hlediska bychom tady měli postupovat v souladu s návrhem komise. A myslím si, že tady je také politický rozměr já si myslím, že správná věc by byla uznat, že došlo ke zlepšení obecně. A to nejenom tady konkrétně ve vztahu k nucené práci. Já si myslím, že je důležité, abychom z politických důvodů ukázali, že si stojíme za svým až tady nastoupí ten nový systém GSP a že když se tedy změní a, eh, situace, že jsme schopni tomu přizpůsobit svůj přístup. Ale samozřejmě tady uh, zazněly tady prezentace našich řečníků a uh, že David to také zmínil, že nejde o to, že by v Barmě nebyly problémy. Samozřejmě, že tam jsou. A uh, těch problémů je spousta v, i v, v ostatních zemích, které se účastní toho programu Anything But Arms. Jsou tam problémy lidskoprávní a tak dále. Ale to nebyl důvod, proč jsme pozastavili přístup Barmy k GSP a proto bychom se tím teď neměli uh, zaštiťovat když je chceme obnovit. Barma není Norsko a ještě dlouhou dobu eh, nebude Norsko, ale každopádně Norsko se rozhodlo, že tady chce vrátit Barmě přístup do GSP. A nechtěli to udělat jenom na rok. Takže ano, měli bychom, až bude ten nový systém existovat, to celé přehodnotit na základě stávajícího nařízení, ale myslím si, že jediná rozumná věc, eh, kterou bychom v tomto výboru měli udělat, je, že bychom že přijeli návrh komise. Děkuji, dále pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. I já souhlasím s Christoferem. Já si myslím, že návrh komise je bychom měli podpořit, ale já mám otázku. Vy jste stručně se zmínili o pokynech USA a o tom, co se snaží dosáhnout USA v Barmě. A já se chci zeptat, jak je možná, nebo byla možná jakákoliv koordinace s ostatními eh, investorskými státy, ať jsou to USA nebo Japonsko, jestli je něco takového možné, abychom dosáhli třeba nějakého společného postupu. Pan Robert Sturdy, EKR. Ano, děkuji. Já souhlasím s tím, co řekl Kristofr. Já myslím, že eh, by bylo správné, abychom jako výbor přijeli tento návrh. A chtěl bych se teď zeptat na to, co zaznělo v těch prezentacích a bylo, týkalo se to nedostatečných eh, přímých zahraničních investic v Barmě. Když toto přijmeme, zvýší to nebo podpoří to přímé zahraniční investice do Barmy, protože ono je důležité Se eh, si přiznat, že všichni investoři, investoři prostě chtějí nějakou úroveň stability, eh, protože jinak to nepůjde. Teď se můžeme podívat na to, co se stalo třeba v Argentině s tou nacionalizací a tak dále. A teď se chci tady zeptat, jestli by pomohlo, podpořilo ty investice, kdybychom toto přijali. Ano, zaznamenáme si tuto otázku a později eh, možná bude zodpovězena. A teď Franciska, prosím, zelení. Děkuji. My... I my máme určité obavy za prvé eh, otázka lidských práv, to už tady zaznělo, teď už máme vážné problémy v této oblasti. Já si myslím, že těch problémů upřímně řečeno je čím dál více, pokud jde o menšiny například, muslimskou menšinu, menšinu eh, v Myanmaru. A myslím si, že tyto problémy jsou skutečně spíše na vzestupu. A další taková obava, kterou máme, se týká toho, že ano, Měli bychom jistě pomáhat Myanmaru v tom, aby eh, rozvíjel demokracii, aby se rozvíjel demokraticky a hospodářsky. A já vím, že Eh, se tedy vytvářejí ve spolupráci s Barmou i určité projekty, které jsou samozřejmě důležité, protože pokud chceme této zemi pomoci, aby se rozvíjela hospodářsky, tak je třeba, abychom eh, se nezaměřili jenom na vývoz, ale také na místní rozvoj místních eh, odvětví a na diverzifikaci ekonomiky. Nicméně, když se podíváme na to, co se děje v posledních měsících v Myanmaru, tak je zřejmé, že v podstatě všichni teď se snaží eh, zaujmout určitý podíl na místním trhu, na, eh, snaží se získat přístup k surovinám a tak dále. Ale já si myslím, že náš zájem jako EU i podle smluv by měl spočívat v tom, aby se, abychom pomohli zemi, této zemi vyvíjet se tímto způsobem, že bychom neměli jenom bojovat o přístup k surovinám a k podílu na trhu. A bohužel, ale se mi zdá, že trend je v tuto chvíli spíše takový, ať už jde o Austrálii, USA, Norsko, Kanadu, všichni se jak se ženou do Myanmaru. A já se nejsem úplně jistá, jaká vlastně je strategie EU v tomto směru. Nejsem si jistá, jestli se plánují nějaký, ně, nějaké třeba další kroky po přístupu Myanmaru ke GSP. Nevím, jestli eh, existuje nějaká strategie, pokud jde o další rozvoj této země. Nevím, jestli se existuje nějaká strategie, pokud jde o obchod, obchodní dimenzi dalšího rozvoje. A pokud jsem to správně zatím pochopila, tak žádné další kroky, pokud jde o obchodní vztahy, neexistují. Nevím, jestli jsem to správně pochopila, ale myslím si, že by možná stálo za to se nad tím zamí, eh, zamyslet a že bychom se neměli účastnit toho honu za zdroji, za surovinami, protože to může v podstatě vést jenom ke stejným problémům, jaké jsme viděli už jinde. Děkuji. Fajn. Ano a konečně Paul Murphy za GUE. Děkuji. Ano, stojí za to skutečně položit tuto otázku ohledně eh, toho náhleho úprku do barmy, proč k tomu dochází. A je tu podezření, že to není jenom kvůli zlepšení situace lidských práv v zemi, ale že spíš souvisí s ekonomickými a politickými zájmy. Zvláště eh, amerického kapitalismu a imperialismu, také evropského kapitalismu ve vztahu k Číně. To se zdá být zřejmé. To znamená, je to eh, boj o eh, trhy a suroviny, eh, to, co se děje mezi také Indií a Čínou. A tudíž bychom měli vítat, za, uvítat zákaz nucené práce, měli bychom uvítat také snížení výskytu nucené práce, když úplně nezmizela ale myslím, že bychom měli vést širší diskuzi o zneužívání lidských práv v parmě, protože to probíhá i nadále a to velmi, eh, ve velmi významné míře. A říct, že Barma není Norsko, to je skutečně trivializace situace, mm, situace, která čelí malí eh, zemědělci a další v Barmě. A tudíž by eh, parlament by měl mít širší perspektivu, kromě z úzkých problémů, jako je nucená práce. Parlament eh, schválil usnesení minulé září ohledně etnického násilí vůči muslimům, etnickým muslimům a také buddhistům, kdy došlo k úmrtí, eh, úmrtí tisíců, ne stovek, tedy stovek eh, tisíce každopádně museli utéct, 100 tisíc lidí, kteří jsou interně vysídleni. A tehdy parlament řekl, že nárůst násilí je výsledkem diskriminačních politik. Ale klíčovou zodpovědnost měly státy v tom, že stáli tiše a přihlíželi tomuto násilí, které se dělo i když stát se ho někdy účastnil. A myslím, že bychom o tom měli něco říci. Protože tohle jsou obyvatelé, kteří jsou, proti kterým je opravdu vedena výrazná diskriminace. A lidé možná už četli o nuceném eh, vysídlení eh, těch eh, osob, které se účastnili protestům proti Eh, dolům na měď a přitom jim bylo upíráno právo na protest, právo na protestování byly napadeny bezpečnostními složkami, které eh, zranily minimálně 40 lidí, takže skutečně je to vážná situace, měli bychom eh, na to neustále upozorňovat. Slyšeli jsme tady zástupce Ituku, který rovněž hovořil o roli evropských eh, firm, společností, nadnárodních společností. Je tedy důležité, jak se budou barvně chovat. Děkuji. Děkuji. Je tu, zazněla minimálně na otázka, takže dáme našim hostům eh, znovu slovo, aby se vyjádřili k těmto specifickým otázkám. Dvě minuty, každý, prosím. Ano, děkuji ta specifická otázka, která byla položena, zněla, zda by eh, obnova GSP podpořila přímé zahraniční investice v Myanmaru. Ano, z evropských zemí, ze zemí Evropské unie. By to neobnovení mělo dopad na evropské země ale vidíme, že existuje i řada jiných zemí. Čili pokud jde o Evropany, tak tam bych řekl, že není až tak eh, nadšený zájem, pokud jde o investice. Musíme se zamýšlet nad tím, jaké jsou možnosti z evropské strany vést dialog s investory. Aby z toho vyplynulo, co je možné a co ne. Máme jako ILO mandát sledovat dopady na pracovní vztahy a budeme tak také, budeme tak činit. Já mám jenom ještě další jednu připomínku, jestliže nucená práce. Prosím stručně. Zni, kdyby zmizela přes noc, tak bychom na to nepotřebovali samozřejmě dvouletý program. Um, k těm eh, dvěma otázkám velmi stručně. Spolu s liberalizací investic a obchodu, zrušením zákazu, rovněž nedošlo eh, k eh, nějaké vyložené zlaté horečce amerických podniků do této, kteří by se hnali do této země. V této zemi například není eh, přístup k, eh, ani k elektřině. Většina transakcí je prováděna v hotovosti, protože neexistuje rozvinutý finanční systém. Takže celá řada různých eh, překážek, různých podmínek, které nadále brání investicím v armě a bude potřeba je řešit bez ohledu na GSP. Zatím ten zájem vyjádřila Coca-Cola, Pepsi a General Electric tyto tři jsou tři velké korporace, které mají zájem se pustit na barmský trh v nejbližším období. A dále Číňané, Japonci, indické společnosti, ty už tam působili nějakou dobu. A pokud jde o americký program, vedli jsme diskuze obdobné té, se vedla tady, také ve Washingtonu, snaha eh, implementovat eh, ucelenou politiku o zveřejňování a due diligence. Spojené státy mají dvě politiky. Eh, je to seznam SD, SDN, seznam jednotlivců a podniků, který vede ministerstvo financí, s kým tedy není možno obchodovat, vzhledem k tomu, že mají různé vazby na trestní činnost, porušování lidských práv a tak dále, korupci. A dále nové vykaz, výkaznické požadavky, pokud je o výkaznictví. V případě, že chce někdo investovat eh, nebo mít nějaký obchod s Myanmar Oil and Gas, tak eh, tam je potřeba několik měsíců předem spravit o tom úřady o takové investici nebo obchodu. A jak jsem již zmínil, v případě, že společnost má politiku due diligence, měla být veřejně, měla být dát veřejně k dispozici. Naděje, že ta due diligence bude skutečně také být uplatňována, nebude jenom existovat. I když zatím tyto zprávy se nemusí vykazovat, takže se těžko zjistí, jestli firmy skutečně řeší některé ty negativní dopady. Děkuji. Jako obvykle vyslechneme také zástupce komise Francisco Perez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci eh, vám ještě poděkovat, nebo spíše pogratulovat k výbornému, výborné výslovnosti mého nemožného jména. My se já tady chci uvést jeden příklad, a sice jeden fact sheet, dokument, který jsme rozdali příští, minulý týden, pardon, dali jsme vám ho k dispozici a tam jsou odpovědi na celou řadu otázek, které dnes zazněly. Já bych chtěl tady zdůraznit několik důležitých bodů. E, to společné téma všech řečníků dneska byl pokrok. Pokrok, který z právního hlediska e, se posuzuje v kontextu nutné, nucené práce a jde tady tady o tu potřebu jak si eh, obnovit přístup k GSP, aniž bychom tam stanovovali nějaké podmínky. Nemusíme se připomínat, že cokoliv, co se budeme snažit dělat v tomto směru, eh, nebude rizikové jenom z hlediska právního, ale také v kontextu eh, zásad Světové obchodní organizace. Abych tady předestřel některé obavy, kterým se tady věnujeme, některé tady už zazněly. Tak první z nich je, pokud by došlo k nějakému uh, zpětnému obratu, pokud jde o ten pokrok, ať už jde o uh, lidská práva nebo jiná, jestli bychom měli mít možnost zase odejmout GSP. A jak zdůraznil pan zpravodaj, tak e, od 1.1.2014 něco takového budeme moc, moci udělat také pokud jde o uh, Eh, důkazy ze spolehlivých zdrojů, včetně důkazů od vás, dámy a pánové. Takže ano, takové možnosti budou existovat. Všechno, co tady dále zaznělo, je zcela legitimní. Myslím si, že je třeba, eh, abychom eh, s tím všichni souhlasili, s těmi zásady a tak dále. Ale prosím, uvědomme si, že třeba sociální odpovědnost podniků nemá žádné místo v rámci systému GSP. Takže je třeba, abychom se soustředili na to, co můžeme udělat, aniž bychom eh, ohrozili důležité, důležité eh, výhody nebo příspě, přispění GSP eh, k situaci v Barmě. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že, a to je vlastně, vlastně důležitá otázka, jestli komise má nějaký plán, to tady vlastně zaznělo, tato otázka. Ne, samozřejmě nemáme vždy, nik, nebo nemáme vždycky nějaký plán, protože to už bychom hovořili jaksi o jiném politickém režimu, ale máme takový holistický přístup. A je to přístup, který je založený na rozvojové pomoci. V tom fakt sheetu eh, máme několik příkladů a já tady zmíním jeden – totiž, že dobrá zpráva v oblasti lidských zpráv, to bude takové průřezové téma těch programů technické pomoci, které připravujeme. Také bych chtěl zdůraznit, že další e, systémy, e, které se netýkají GSP, se týkají například CSR, to už znáte z roku 2011 z našeho sdělení, kde komise zdůraznila, že budeme e, mít určité závazky, které se budou týkat monitorovace, eh, monitorování eh, sociální zodpovědnosti podniků, především v oblasti ropného a plynového průmyslu. A teď už v rámci trialogu už máme určité požadavky na zlepšení vykazování podniků, pokud jde o sociální informace a také je tam návrh na zveřejňování údajů a transakcí s vládou, pokud jde například o těžební průmysl a tak dále. Takže jak vidíte, není to nějaký úplný plán, ale máme takový celostní, holistický přístup k této problematice. Ono je. Eh, já tady možná ocituji paní Ansang Suči, která hovořila o tom, že zrušením sankcí a znovu zavedením GSP máme obrovskou příležitost pro hospodářský rozvoj, který by měl být součástí výstavby demokracie, prosperity naší zemi a zlepšení situace v oblasti lidských práv. Děkuji. Děkuji. A teď, abych to uzavřel, dám ještě slovo panu zpravodaji. David Martin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal tam, kde skončila vlastně komise. Rozhodně chci jasně říci, že já jsem zmínil, že tady vlastně eh, z toho právního hlediska nemáme v podstatě jinou možnost, než obnovit GSP. Měli bychom to jistě udělat, jakožto takovou podporu nebo uznání těch reform, které, k kterým došlo. A to bez podmínek, s tím souhlasím. Ale to rozhodně neznamená, že bychom my jako parlament nemohli přijmout nějaké usnesení k tomuto návrhu komise, že bychom tam neměli vyjádřit nějaké obavy, že bychom tam neměli zmínit, co bychom dále chtěli dělat, kromě zarámecké SP. Takže si myslím, že rozhodně to nebrání nám, jako Evropskému parlamentu, abychom, jak se tady vyjádřili, určitá očekávání od evropských firm, pokud jde o jejich investice v Parmě, pokud jde o jejich sociální odpovědnost a tak dále a pan Barroso eh, hovořil o financích eh, Evropské unie, které se mají vynakládat varmě a to zcela bez konzultací eh, s Evropským parlamentem. Ale myslím si, že není důvod, proč bychom neměli říci, že očekáváme, že tyto fondy Evropské unie, tyto finance Evropské kom, evropské finance budou vynakládány v souladu s nějakými zásadami, ať už jde o lidská práva a tak dále. Proč bychom neměli například využívat stejné principy, pokud jde o těžební průmysl v Barmě, jako využíváme jinde? Určitě bychom měli očekávat vyšší standardy, pokud jde o lidská práva o této zemi a tak dále. To samozřejmě na tom nezávisí obnovení GSP, ale je to politická potřeba, protože Evropský parlament skutečně sleduje tyto otázky a stojí také e, za zmínku nejenom nařízení o GSP, ale také, e, že ve všech dalších e, usneseních parlamentu budeme toto velice pozorně sledovat až do konce roku 2013, protože potom vstoupí v platnost nová generace GSP od roku 2014. Já souhlasím s řečníkem z Mezinárodní organizace práce, že Eh, kdyby eh, reformy mohly sedít rychle, mohly být přijímány rychle, tak nepotřebujeme žádné programy, ale my teď potřebujeme sledovat, jak to pokračuje a musíme zajistit, aby nějaké deklarace nebo změny v eh, legislativě skutečně byly potom se odrazily v realitě. A víme, že někdy dochází k tomu, že některá země má úžasnou ústavu a perfektní zákony, ale praxe je potom celá jiná. Já doufám, že tomu tak v Myanmaru nebude, ale musíme to nadále sledovat, tak bychom zajistili, že změny skutečně budou prováděny v praxi. Pane předsedo, nicméně tady eh, já bych doporučila, bychom postupovali tak, že, jak už jsem tady naznačil, já samozřejmě nemůžu jako zpravodaj činit konečné rozhodnutí, ale eh, nechci tady, tady nic změnit v tomto návrhu. Já bych, pane předsedo, s vaším dovolením eh, chtěl připravit návrh takového doprovodného usnesení Evropského parlamentu k tomuto návrhu komise. Děkuji. Bereme na vědomí váš záměr a cíl. A Tedy první zvážení eh, návrhu bude příští eh, rok v únoru na našem běžném zasedání v únoru. To byl první bod před zasedáním koordinátorů. A skončili jsme 15 minut předstihu, takže prosím, mohli bychom začít koordinátory dřív. Navrhuji eh, přestávku 5 minut abychom mohli dát dohromady chybějící zpravodaje, protože... Ale zdá se, že jsou tu takřka všichni, kromě zelených. Pokusíme se všechny za pět minut dát dohromady. A tedy veřej, veřejnost, která nemá právo zůstat na zasedání koordinátorů, může odejít.